Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Vážení kolegové, zahojíme opět naše zasedání. Zápis z posledního zasedání je vám dan k dispozici a chtěl bych se zeptat, zda máte nějaké otázky. Nevidím, takže zápis je takto přijat. Další bod na našem pořadu jednání dnes je prohlášení předsedy komise. A bude se týkat zprávy ekonomických záležitostí v EU a eurozóně a dohled nad vnitrostátními rozpočty. Opětovně vítám pana Barza dnes a uděluji mu slovo. Děkuji, pane předsedo dámy a pánové poslanci. Ekonomická zpráva je zásadním, zásadní výzvou pro Evropskou unii. Když prezident Delor hovořil o nutnosti koordinace ekonomických politik již roku 1993, mnoho členských států to tehdy odmítalo. Když první komise, které jsem předsedal, opět zmínila tuto otázku v naší zprávě, roku 2008 opětovně nám příliš eh, ne, nenaslouchali. Já chci zdůraznit nutnost reakce na eh, tuto ekonomickou krizi v rámci současného mandatu. Víte, že jsme o tom diskutovali přibližně před jedem rokem. Pan komisař Oli Ren s vámi diskutovalo. o této záležitosti během svého slyšení. Již tehdy komise oznámila svoje záměry předložit návrhy na posílení zprávy ekonomiky v Evropské unii, zvláště v eurozóně. Krize nám dala bohužel za pravdu, ale naléhavost této diskuze je uznána. A jsem rád, že konečně došlo k naplnění podmínek tak, abychom prosadili skutečnou evropskou zprávu. 12. května byly předloženy návrhy. Tyto návrhy oživily diskuzi také s Evropským parlamentem a zvláště podpořili práci Task Force, které předsedá prezident Evropské unie. Komise je ráda, že tyto práce eh, postoupily a že bylo dosaženo konsensu, který se projevil během zasedání Evropské rady. Abychom udrželi tuto dynamiku, komise opětovně ve středu schválila souhrn návrhů, které, jakmile budou vtěleny do legislativních iniciativ, nám umožní zajistit toto fungování již počínaje rokem 2011. Eh, Je nutné nyní přejít k aktům, a to v právním systému. To není omezení. Jsou tady nové možnosti, které nám poskytá Lisabonská smlouva a tyto možnosti by měly být plně využity protože už nemáme čas na to, abychom vyčkávali. Naši občané, podniky a ekonomiky od nás vyžadují iniciativy. A naše odpovědnost spočívá v tom, že musíme rozhodovat a jednat nyní. Vážení poslanci, vážení parlamente, krize nás postavila před vážný úkol. Posílení ekonomické zprávy je jenom jedním z aspektů reakce Evropské unie na krizi reakce zahrnuje také další rozměry globální reformu regulace finančního trhu, návrh nové architektury dohledu v Evropě. A jak jsem řekl dopoledne, v následujících dnech je před námi dohoda a vyzývám všechny strany, aby zachovali pozitivní postoj, aby bylo možné tyto práce dokončit do roku 2011. A Evropa se tím dostane k naplnění závazku v rámci G20. Je třeba zajistit finanční stabilitu pro, skrze mechanismy pro eurozónu a v neposlední řadě také programem růstu a pracovních míst, který je zahrán v strategii 2020. Náš přístup je globální. Stabilizovat, modernizovat a konsolidovat. Připravujeme naše sociálně tržní hospodářství na lepší budoucnost pro naše občany, ale prozatím se soustředíme na ekonomickou zprávu. Výzva minulých měsíců se soustředila na to, zda naše ekonomická zpráva se vyrovnává s novými tlaky na naši ekonomiku a na fiskální stabilitu. Máme příslušná ustanovení smlouvy, která nám umožní jednat. Máme instituce, které to umožňují, ale čelíme reálnému riziku. A my jsme tomu riziku úspěšně odolali. A nyní vyplněme mezery, které jsme určili, abychom zabránili tomu riziku do budoucnosti. Vyhlásil jsem před tímto parlamentem základní myšlenky, které jsou ve sdělení komise z 12. 5. A naše diskuse od té doby je odrazem sdělení z komise z 36. A komise je připravena předložit legislativní návrhy již v září. Než to vysvětlím podrobně, chci zdůraznit, že tento proces stěžil z práce Evropské rady, z pracovní skupiny, které předsedá předseda Evropské unie a také z prací tohoto parlamentu. Chceme vytvořit skutečně celoevropskou dynamiku a věříme, že se promítne do rychlého schválení legislativních návrhů. Náš přístup k ekonomické zprávě je vytvořit globálnější a efektivnější pravidla. Současná smlouva nám poskytuje celou řadu možností v této oblasti a jsem přesvědčen, že komunitární přístup nám poskytne správné odpovědi. Potřebujeme důslednější režim dohledu. To znamená režim, který je přísnější a širší, který bude pokrývat rozpočtové, makroekonomické a také strukturální politiky. Režim, který bude reagovat na specifičnosti každé členské země. Režim, který bude reflektovat vzájemnou provázanost, která je zásadní pro evropskou ekonomiku. A co to znamená konkrétně? Za prvé potřebujeme více koordinace. Klíčem je evropský systém, který umožní větší, tohle, větší transparentnost. Pokud budou členské státy předkládat své programy stability současně, budeme mít skutečně společný postup a tento evropský pohled bude plusem pro státy, které budou schvalovat své národní rozpočty podle národních ústavních eh, postupů. Také potřebujeme důvěrodnost, která pramení z lepšího vynucování práva. Je třeba mít také nástroje sankcí, efektivnější nástroje, které umožní preventivní a korektivní kroky. Je třeba, aby ta opatření byla cílená, nejen pokud je o deficitní kritéria, ale také pokud je o zadluženost. Ten pakt musí mít skutečně příslušný důraz. Je třeba efektivnějších sankcí, která zamezí e, porušování příslušných pravidel. A proto musí být pravidla dostatečně důsledná, aby si vysloužila úctu. Chci to říct jasně. Bez přísnějšího systému motivace a sankcí nebudeme schopni uplatnit tento systém ekonomické zprávy. Pokud stát nebude respektovat společná pravidla, je třeba, aby se připravil na důsledky. A to znamená, že sankce musí být koncipovány tak, aby se vstavily na všechny členské státy rovně, rovným způsobem. Parlament může být si jist, že komise udělá maximum pro to, aby zajistila, že se tak stane. Pokud jde o finanční části, navrhujeme je opřít o výdaje z rozpočtu Evropské unie a dalších. Všechny členské státy by měly čelit riziku, že přijdou o peníze z rozpočtu EU, pokud budou trvale nedodržovat fiskální pravidla. A uplatnění těchto pravidel by mělo být takřka samozřejmě automatické, pokud jde o korektivní část paktu růstu a stability. Nesmíme upadnout do pasti dlouhého čekání, než nastoupí sankce. Motivace a sankce musí být střícné, aby kroky nastaly ještě dříve, než se situace vymkne z kontroly. Preventivní kroky mohou být mnohem účinnější než akce korektivní, ale je třeba, abychom měli příslušnou vůli a disciplínu. Jedna z největších slabin současných pravidel je nedostatek mechanismu, který by řešil problémy, které se objevují včas. Je, řešíme to v našem návrhu zejména co se týče eurozóny. Za třetí, na, náš dohled by měl obsahovat všechny klíčové prvky. Netýká se pouze fiskálních politik. Takový zúžený pohled nefunguje. Je třeba mít prostředky na zjištění makroekonomické nerovnováhy ve všech členských státech a tyto nerovnováhy budou moci být opraveny globální výsledková tabule příslušných indikátorů musí být definována, aby bylo možné navrhnout řešení. A je to třeba doplnit také adekvátními mechanismy pro aplikaci a vynucování. Za čtvrté, společně s přísnějšími pravidly je třeba prosazovat také přísnější reformy inovace a obchod, aby se Evropa vrátila do oblasti růstu a abychom vytvářeli pracovní místa. A o tom je strategie 2020. Evropská rada ji podpořila před 14 dny. A nyní je třeba ji uvést v praxi, abychom zajistili, že evropské a národní politiky jsou v souladu, aby byl vytvořit pozitivní cyklus růstu a abychom tedy takto další růst umocňovali. Za páté, je třeba mít důrazné a rozsáhlé opatření v oblasti řízení finančních trhů a je třeba, aby to platilo co nejdříve. Já podtrhuji historický rozměr těchto reform. Představují reakci na výzvy, kterým naše jednotná měna čelí a mají také významný dopad na celosvětové trhu. Ekonomická měna unie potřebuje nástroje, aby plně fungovala, tak, abychom zajistili její důvěryhodnost. O co tady běží? nejde jenom o některá technická pravidla, běží o budoucnost eura. A můžeme říci, že jde do jisté míry i o budoucnost našeho společného evropského projektu. Je třeba nad jakékoliv pochyby říci, že svět se změnil a naše navržená ekonomická zpráva je průlomem. Růst Pakt stability a růstu, ekonomická zpráva a strukturální reformy vytvářejí konzistentní systém v rámci hospodářské a měnové unie. Tento systém by měl schromážit nástroje pro dosažení našich cílů, dozor na trhy a reformy, které jsou ve strategii 2020. To je strategie pro novou unii. Není to jenom soubor různých strategií, ale je to skutečně ekonomická strategie pro Evropu. Ale můžeme mít takovou strategickou, ekonomickou strategii pouze pokud budeme mít ekonomický systém zprávy. A systém motivace a sankcí musí odrážet zvláštní odpovědnost členských států. Již přijali společnou měnu a měli by dodržovat i příslušný rámec pravidel. A ty členské státy mají společné euro a nebylo by přijatelné, aby špatné chování určitých členů ohrožovalo všechny ostatní. Jsem přesvědčen, že to bude zásadní průlom v ekonomické konzistentnosti Unie a současně dojde k zachování nevyhnutelných specifických rysů těch členských států, které jsou členy eurozóny a také bude možné respektovat ty státy, které nejsou zatím v eurozóně. Je třeba odvahy a ambicí a sdělení komise vyšle důrazné sdělení Evropské unie i světu, že jsme schopni se vyrovnat s těmito úkoly. A je klíčové, aby naše čtyři instituce fungovaly konzistentně, aby byly schopny prosadit tyto návrhy ve víře v naši společnou budoucnost. Je důležité, aby naši partneři ve světě pochopili, že jsme připraveni ke všemu, co je třeba udělat, abychom ochránili euro a stabilitu naší společné měny. Úkol komise je využít svého práva iniciativy pro prosazování zájmů Evropské unie. A je třeba tyto úkoly prosazovat. Je to správná cesta ku předu pro Evropu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, eh, pane převodničanci. Za... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste uvedl tuto rozpravu. Děkuji mnohokrát za vaše prohlášení. A nyní budou hovořit eh, řečníci jménem jednotlivých politických skupin. Nejdříve bude hovořit paní Wortmann Kohl za EPP. Máte slovo. Pane předsedo, Eh, komisi. Je to důležitá etapa eh, směrem k posilování ekonomické zprávy v Evropě. Vaše právo iniciativy bude využito, jak jste řekl, a nebudete vyčkávat na závěr práce Task Force. Naše skupina vnímá velice pozitivně váš návrh a chce s vámi spolupracovat a také s radou, proto aby tyto návrhy se staly realitou. Tato spolupráce se bude snažit také vyústit v následující etapu. Nejedná se o vytváření nových institucí, ale jde o to, aby komise měla nezávislou a silnou roli, aby eh, bylo možné uplatňovat společný přístup a zajišťovat demokratickou kontrolu ze strany Evropského parlamentu. EPP se domnívá, že to jsou základní podmínky pro úspěch návrhů, které předložíte počínaje zářím. Naše očekávání je vysoké eh, v rámci koordinace také národních programů Eh, jedná se o důležité reformy a bolestivá um, ustanovení, která musíme realizovat v jednotlivých státech. A zároveň musíme zajistit konkurenceschopnost naší ekonomiky, tak abychom mohli obhajovat naše zájmy. Očekáváme tedy posílení paktu stability a růstu a také očekáváme, že se stanoví sankce Eh, byla již přijata ustanovení v tomto smyslu a mnohé bude záviset na tom, jakým způsobem se budou dodržovat tato jednotlivá pravidla. Fotbalový tým Holandska to řekl jasně. Nejde o to, abychom mluvili, ale abychom jednali. A to je přesně to, co si přeje Evropský parlament z hlediska ekonomické zprávy. Ne hovořit, ale jednat a to i v případě dohledu nad finančními institucemi. Rada se zabývala zprávou eh, pana Žaka de la Roziera, ale nyní to musíme vtělit do konkrétních aktů. Musíme zajistit eh, orgán dohledu, který by měl začít pracovat počínaje příštím rokem. A vše bude záležet také na chování eh, rady. Parlament se vyjádří zítra, ale musíme mít otevřené dveře také pro radu během eh, tohoto měsíce. Je nutná dohoda na závěr ECOFINu, který by měl podpořit stanovisko Evropského parlamentu z hlediska kompetence jednotlivých kontrolních orgánů. V každém případě vězte, že Evropský parlament bude umět obhajovat svoje zájmy nejenom eh, z hlediska našich zájmů, ale také z hlediska zájmů občanů, kteří nás zvolili, tak abychom zajistili stabilitu finančních trhů, abychom zajistili důvěru v budoucnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní za eh, socialisty a demokraty bude hovořit náš kolega Stephen Hughes. Máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo a pane komisaře jsme velice rádi, ale máme pocit, že vaše um, návrhy postrádají nerovnováhu, protože zapotřebí také zaručit vysokou úroveň zaměstnanosti a růst. A zde ta stávající úsporná opatření povedou spíše k opaku, ke snižování zaměstnanosti a k dalšímu sociálnímu vyloučení. Já vím, že pane předsedo Barozovi, eh, vy nevěříte, že je zde velký počet lidí nezaměstnaných a že pro tyto lidi je to naprostou cenu, kterou nedokážou zaplatit ale to je vlastně součást toho balíčku. V tom návrhu minulý týden si myslím, že se mýlíte, protože je zde ještě důležité aby ekonomická zpráva zde byla, nicméně ta musí vést k, rovnovážné, eh, k rovnovážnému programu, který dokáže také kombinovat i sociální spravedlnost a ekonomickou účinnost. Vykona, mm, nejsou zde některé věci, které by vedly ke kvalitativnímu zlepšení. Je zde důležité, aby zde bylo lepší, eh, lepší plán pro diferenciaci. Je to lepší, než aby zde bylo určité úsporné řešení, které bude platit pro všechny, protože to postrádá ekonomický význam. Za druhé, musíte také eh, se eh, dostat se souladu pro fiskální konsolidaci a pro růst a zaměstnanost. Zde se pouze snažíme eh, snížit deficity, ale je důležité, abychom také zachovali veřejné finance a musíme také zachovat cíle strategie 2020. Jsou zde také um, příjmy z, fin, z daně z finančních transakcí a další. Také potřebujeme další návrhy, konkrétní návrhy k tomu, jak vlastně odstranit eh, za, zatížení pracovní síly, protože v mnoha členských státech je příliš vysoké. A ještě chci říci, že je důležité, aby zde byly spíš pozitivní eh, motivace než sankce, co se týče dodržování eh, stabi- paktu stability o růstu. Doufám, že ještě jednou zvážíte své návrhy a přinesete vyváženější přístup. Děkuji mnohokrát. A nyní Jménem skupiny ALDE bude hovořit její předseda, pan Guy Verhofstadt. Máte slovo. Pane předsedo, jsem spokojen s prezentací balíčku ze strany předsedy komise. A pokud mohu vyjádřit svoje stanovisko, myslím si, že by bylo vhodné co nejrychleji předložit tyto návrhy na základě vašeho práva iniciativy. Předložte tento návrh Radě a Evropskému parlamentu. Eh, protože eh, to ozdraví eh, mechaniku fungování Evropské unie. Je tady právo iniciativy, které se musí využít. Já přeji mnou úspěchu té pracovní skupině, ale jde o to, aby komise přijala tuto odpovědnost a předložila návrh na stůl těch jednotlivých institucí. Nicméně v tomto balíčku, pane předsedo, jsou ještě některé otazníky. První se týká toho, kdo bude spravovat tuto zprávu. Budou to členské státy, bude to rada, a nebo to budou komunitární instituce, to znamená ECB a Evropská komise. Pro Evropský parlament je to jednoznačné, měly by to být komunitární instance, protože nikdy jsem nezažil, že by členské státy dokázaly kontrolovat sami. To nikdy nefungovalo v minulosti a nebude to fungovat ani v budoucnosti. Za druhé, sankce, ano, ale ne pouze sankce z hlediska paktu stability, protože, jak jste to uvedl, to je pouze jeden z aspektů politiky. Je nutné, aby také na úrovni konkurenceschopnosti, například na úrovni strukturálních reform, na úrovni evropské ekonomiky, aby tady všude byly sankce, které by byly stanoveny. A tady požaduji, aby některé členské státy byly mnohem důslednější, aby požadovaly eh, tyto sankce z hlediska paktu stability. Ale když se hovoří například o sankcích z hlediska Evropy 2020, tady jsou členské státy mnohem zdrženlivější. Pokud chceme sankce, musíme aplikovat ve všech oblastech. Za třetí, třetí připomínka. Já si myslím, pane předsedo, že je nutné myslet také na strategii ekonomického růstu. Není možné, pouze říkat, budeme snižovat deficit. Ano, to je nutné, já jsem byl ministrem rozpočtu v minulosti, takže to je nezbytné, ale vedle toho, vedle toho je nutné mít prorůstovou Eh, politiku. A jediná instance, která může toto podporovat, je Evropská unie. Evropská unie má schopnost eh, půjčovat si, má projekty na úrovni infrastruktur, které jsou panevropské a ty potřebujeme. Tak, jak je to ve zprávě pana Montyho. A v tomto směru komise musí také předkládat eh, návrhy. Nejenom z hlediska snižování deficitu, to je nutné, samozřejmě, protože se jedná o pak stability, ale také na úrovni kredibilní prorůstové strategie, tak abychom neuvízli v pasti ekonomické stagnace po japonském způsobu, tak jak jsme to zažili v posledních deseti letech. A poslední prvek, já jsem velice spokojen že tady padlo rozhodnutí, že toto musí být zveřejněno, měli jsme to učinit už dříve. Musíme skutečně teď podpořit úvěry také v privátní sféře. A na závěr, pane předsedo, bych se chtěl zmínit o dohledu, o finančním dohledu. Tady musíme být velmi jednoznační. Žádná dohoda s parlamentem nebude uzavřena, pokud Rada a členské státy nebudou respektovat skutečnost, že to musí být evropská, evropský orgán, který bude mít rozhodující slovo v případě eh, konfliktu. Ostatně eh, to bylo také eh, součástí návrhu komise. Členské státy to ještě nepochopily. Už to trvá určitou dobu a členské státy toto musí akceptovat, jinak tady nebude zajištěna dohoda. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych, eh, nechtěl bych narušovat tento zajímavý projev, ale byl poněkud dlouhý. Kolego, pan kolega Sven Gigold za zelené v Evropském parlamentu. Prosím. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci, za toto sdělení. Já se domnívám, že je to jasné. A kolegové, my bychom měli být opatrní právě z hlediska té velice obtížné situace a z hlediska používání starých vzorů. To znamená, zúrazňovat problémy deficitu, rozpočtu, problému konkurenceschopnosti, to bude říkat pravice, a e, levice bude hovořit o e, svých rizicích a nebezpečích. Tak se nedostaneme dál. Já si myslím, že pokud se podíváme na tento návrh, tak musíme konstatovat, že tady e, nastal důležitý pokrok v oblasti koordinace rozpočtů kde jde také o to, aby tam byly pojmenovány rozdíly. V minulosti to prakticky nebylo ani možné o tom hovořit. To je pokrok, že tady se hovoří také o sankcích v případě, kdy členské státy nebudou plnit podmínky. Ale zároveň jsou tady určitá prázdná místa, nejasná místa v tomto návrhu. A myslím si, že eh, to nemůžeme takto překládat svým eh, občanům. Samozřejmě, že zpráva ekonomiky musí řešit také daně. Víte, že existují daňové ráje, máme velké oblasti nezdaněných příjmů v ekonomice a máme obrovskou eh, soutěž z hlediska daní a to by nemělo být tabuizováno. Za druhé, Nestačí, aby rozpočtová politika byla koordinována jenom tak, jak je to tady popsáno. Musíme zajistit, aby eh, rozpočtová politika byla také prorůstová, abychom postupovali proti krizi. To není jednoznačně zde uvedeno. Také je tady určité tabu z hlediska toho, že jsou tady nepoměry, že jsou tady eh, země, které mají větší deficity, které mají přebytky, jsou tady velké rozpory. A není to jednoznačně pojmenováno. Máme problémy také eh, s, s vznikem bublin, máme tady eh, otázky, které tady nejsou pojmenovány. Proto vás prosím, buďme tomto poctiví. Dejme stranou naše ideologie a podívejme se na všechny aspekty této krize a snažme se zajistit pokrok. Ten je nutný. Občané čekají řešení a to si také zasluhují. Adam K. Swinburne Děkuji nyní paní Kay Swinburne za skupinu evropských konzervativců a reformátorů. Děkuji, pane předsedo. Ekonomická zpráva a dohled, eh, eh, také řízení krize, toto jsou všechno velice důležité oblasti, které bojují proti finanční krizi. Pro všechny tyto oblasti musíme zajistit, že zde bude silná a odolná struktura a ta struktura musí být co nejdříve. Abychom zajistili, že můžeme přenést eh, komplexní soubor pravidel, tak se musíme také e, zabývat tím, aby se státy, aby státy dodržovaly pravidla. Musíme do, dosáhnout konsensu je důležité, aby ten výsledek potom provedly všechny členské státy, všech 27 členských států a aby e, jej e, prováděly. Také je důležité, aby nové e, organizace byly nepolitické a aby lidi, kteří v ní budou pracovat, byli jmenováni na základě svých znalostí a dovedností. Musíme vyslat jasný signál, že tento nový systém dohledu, zejména například Evropský systém pro Evropský, Evropský výbor pro systémová rizika je důležité proto, aby také přispěl našim občanům a daňovým poplatníkům. Krize ukázala, že je zapotřebí smělých opatření. V Evropské unii jsme ukázali, že v určitých oblastech jsou nedostatky, ale ty nedostatky můžeme odstranit. A také doufáme, že se nám podaří tím zlepšit i situaci na trzích. Ne, ta poslední dohoda eh, z USA se ukázala tak, že vlastně um, situace v USA je um, dále, ale myslím si, že pokud se nám podaří dosáhnout dohody zde v Evropské unii, tak se nám vyt, tak vytvoříme odolnou, odolný systém zde v Evropské unii a plány Lamfalusiho eh, procesu se zavedou do praxe. Je důležité, abychom zde měli bezpečný finanční systém a také se ukáže, že se tím také i posílí jednotný trh pro finanční služby. Také je důležité však zajistit, že veškeré nové orgány, které budou e, zřízeny, budou působeny, budou účinné a budou mít e, vnitrostátní e, orgány dohledu. A je také důležité, abyste byla ta nejlepší struktura, která bude přinášet nejlepší výsledky. Já chci ještě upozornit komisi, aby se soustředila na klíčové oblasti, které budí obavy a doufejme, že tedy nakonec vytvoříme dobrý systém, který zaručí a zabezpečí naši ekonomiku. Děkuji. Nyní pan Lothar Bisky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Poté, co komise v minulých týdnech eh, přijala hm, jaksi záchranný balíček a také eh, přijala opatření 2020, tak aby odvrátila krizi, tak um, došlo na jedné straně k záchraně bank, na druhé straně k odbourávání sociálních eh, výhod. A nyní máme uh, Eh, zde návrh na reformu paktu stability. Tyto návrhy které se týkají reformy tohoto paktu stability a růstu, jdou špatným směrem. Komise, jak bylo již eh, uvedeno také v souvislosti s pracovní skupinou Van Rompuy. Smyslem toho je v podstatě jenom vyostřit situace, které tady existují. Rada a komise vyžadují ještě více kontroly a více sankcí. Toto nebude, nefungovalo a nebude to fungovat ani v budoucnosti. My jako levice v Evropském parlamentu jsme mimochodem rádi, že minimálně eh, ty nejpřísnější um, opatření z hlediska zemí, které mají největší deficity, nebyly přijaty. Je nutné si uvědomit, že občané musí platit již nyní a myslíme si, že je nutné, aby rada se začala v tomto smyslu hýbat. Eh, jsou tady eh, nedostatky z hlediska deficitu, z hlediska těch 3% nového zadlužování. To eh, je věc, která bude ohrožovat a tlumit růst v eurozóně. Máme tady nepoměry z hlediska ekonomického růstu v EU. To musí samozřejmě být odstraněno. Musíme bojovat také proti spekulantům a je nutné, aby se zmírnila agresivní exportní politika, která má ničivé důsledky. Některé země musí činit více pro vnitřní trh. Pakt stability a růstu musí zohlednit také otázky nezaměstnanosti a odstraňování eh, bídy. Tyto fenomény by se neměly vyostřovat, naopak by se měly odstranit. Eh, Děkuji, pan Gottfried Blum. Svoboda a demokracie. Pane předsedo, vážení komisaři, na mém zasedání vy jste neslyšel má slova o moudrosti a snad vám mohu nabídnout něco z moudrosti. Mož- je mi vás skutečně skoro líto, ale vlastně to sám přitahujete experiment se společnou měnou, který byl od, od počátku odsouzen k úspěchu. A já jsem na univerzitě vysvětloval, proč tento experiment nemůže fungovat a dával jsem asi 10 let a obávám se, že jsem asi tehdy měl pravdu. A byl dokonce mm, špatně naplánován i podle vašich vlastních pravidel a vy jste vlastně vlastní pravidla zahodili. Vy jste vzali do eurozóny všechny nefunkční ekonomiky, včetně Řecka. A to urychlilo pád eurozóny. A proto to není žádné překvapení. Není to žádné překvapení, které by nás zaskočilo, bylo to vlastně již předpověděno na začátku. A zahrnutí těchto zemí prostě bylo naprosto nemožné. Očekávalo se, že, za, že výsledky závodu budou známy dopředu. A došlo k redistribu, redistribuci nepodložených dluhů a byly vydávány za kvalitní investice. Na sekundárním trhu se kupu, kupují nekvalitní cené papíry a jsou přebaleny, jako by byly kdo ví jak bonitní. A pokud je o podporu obchodních bank, tak to je vše je součástí problému, nikoli součástí řešení. Děkuji, pane kolego, pan předseda. Paní Marin Le Pen Evropa eurozóny zaznamenává bezprecedentní ekonomický pokles, nejslabší růst ve světě, nejvyšší nezaměstnanost a trvalý pokles konkurenceschopnosti. Tento totální úpadek se ukazuje všem při nedávné krizi státního dluhu zasahující nyní Řecko, brzy Španělsko, Portugalsko a také Francii a dojde k globálnímu schudnutí populace těchto zemí. Vy jste slibovali harmonizace a konvergenci evropských zemí dnes dochází k politickému a sociálnímu výbuchu. A sami nesete odpovědnost za tuto probíhající tragédii, protože vnucujete jednotnou a totalitární hospodářskou, ekon, hospodářskou politiku a urychlujete úpadek v ekonomice. Jak je možné, že ve Španělsku, kde byl 12% pokles ekonomiky a došlo k bezprcednímu um, umožnění stavební spekulace a dnes jsou tam všechny domy prázdné. Bankovní sektor je narušen krizí subprimes a vy navrhujete, abychom vytovali v bludu. Zvyšujete pravomoci Evropské unie předběžnou kontrolou eh, eh, státních rozpočtů. Navrhujete erare humanimus perseverare diabolicum. Pane předsedo, máte slovo. Pro závěrečné poznámky naší rozpravě děkuji. Pokusím se zareagovat na některé konkrétní otázky. Nejdříve ke Corin Bartman Kohl. Děkuji za podporu. Jsme přesvědčeni, že to zvýší důvěryhodnost růstu paktu, paktu růstu a stability a celého evropského projektu a domníváme se, že parlament by měl být úzce zapojen do této snahy. Na poslední Evropské radě, když pan předseda Buzek byl přítomen, zmínil jsem, že parlament by měl být informován o všech krocích a jednáních o budoucí ekonomické zprávě v Evropě. Některé obavy vyjádřené panem Hughesem a také panem Bisky. Domnívám se, že by tato rizika měla být zvážena, ale myslím, že naše návrhy se staví čelem k vašim obavám. Vy říkáte, že pakt růstu a sobety není všechno a že spojeme analýzu aplikace stabilizačních opatřeních v rámci paktu stability a růstu s makroekonomickou nerovnováhou a s problémy divergence v oblasti konkurenceschopnosti. My navrhujeme globální přístup, který se netýká pouze makroekonomických aspektů, ale také se týká růstu, jako to mluvil Guy Verhofstadt. Také se zabýváme reformami a inovací. To je konkrétně náš cíl s Evropou 2020. A pane Verhofstadt, jak jste správně řekl, Nyní se zabýváme vnitřním trhem a na základě zprávy, která byla předložena Marie Montim, to je zpráva, kterou jsem ho požádal, my na podzim navrhneme tedy příslušné právní normy o jednotném trhu. Takže se to netýká pouze obezřetnosti v oblasti makroekonomické, ale dnes hovoříme o ekonomické zprávě a je přirozené, že se zabýváme tím, co se nedaří, ale chceme také tyto věci rozpracovat. Netýká se to pouze obezřetnosti, ale také růstu a našeho reformního programu. A to, co je zde nové, je, že dnes bude možné poprvé tento plán schválit jako plán globální, celkový řešit všechny aspekty. Vzpomeňte si před několika měsíci, když jsem předložil strategii Evropa 2020, v některých místech se zaznívalo, nemůžete nemůžete o tom takto hovořit, protože by to oslabilo pakt růstu a stability. A dnes se všichni shodnou, že rozumnější o tom jednat v rámci makro, makroekonomických omezení a neposuzovat zvlášť konkurenceschopnost. A proto nesouhlasím s tím, že to není vyvážený přístup. V Evropě 2020 my jsme chtěli zahrnout cíle jako snížení chudoby, vzdělání a zaměstnanost. Ve skutečnosti je to velmi vyvážený přístup a snažíme se spojit všechny nástroje ekonomické politiky do evropské národní dimenze a současně mít cíle, které se týkají konkurenceschopnosti, cíle, které se týkají sociální inkluze a vzdělání. Pane Verhofstadte, máte pravdu, že je to na komisi, aby přinášela návrhy a proto my jsme přinesli právě formální návrh. Je to velice důležitá reforma, která právě probíhá a právě e, proto pan Oli Rehn také se zúčastnil, co by komisař e, v té task force. My si myslíme, že je důležité, abychom dostáhli určitého konsensu, protože to jsou klíčové změny. Nicméně také bude čas předložit legislativní návrhy a v té době tedy to, my to uděláme. A v té době také budeme chtít, aby vy jako Evropský parlament jste byl náš spojenec. V tomto našem holistickém přístupu se snažíme nejenom přinášet návrhy sankcí pro ty, kteří neplní kritéria, ale také chceme eh, posílit koordinaci, která se týká makroekonomických eh, nerovnovážností. Také někdo z vás hovořil o dohledu. Ještě jednou chci připomenout, že naším cílem zůstává to, abych, aby ten celý systém byl už, aby už fungoval začátkem roku 2011. Celý ten systém spočívá na nové architektuře. Během těchto posledních dní se eh, také ujalo vlády belgické předsednictví, které tomu dodalo také nový impuls. Já jsem velice rád, že parlament ukazuje ambice v této oblasti a také doufám eh, ve vaši podporu. Zároveň bych vás chtěl požádat, abyste se ze všech sil snažili eh, dosáhnout dobré dohody v následujících dnech, abychom dosáhli dohody. Komise přispěla kompromisním textem a eh, my jsme všichni rádi, že došlo k pokroku Nyní tedy chceme, aby spoluzákonodárci také přistupovali pozitivním způsobem. Paní Svinburn velice dobře připomněla, že američané oznámili politickou dohodu, ale nicméně ještě zde není legislativní text. Někdy to vypadá, že USA jsou mnohem více před námi, ale není to pravda. Předseda Obama řekl, pardon, prezident Obama eh, řekl na G20, že je zde dohoda, ale Eh, my bychom eh, měli se snažit eh, tu naši dohodu uzavřít zde v Evropě, měli bychom být před Američany, měli bychom ukázat vůdčí úlohu, co se týče finanční situace a dohledu na celosvětové úrovni, protože to ještě posílí úlohu Evropské unie. A také jste někteří zmínili ty zátěžové testy. Evropská komise hovořila o tom, že je důležité propagovat průhlednost a také informovanost o těch probíhajících zátěžových testech v bankách. Minule jsem hovořil o tom, že výsledky budou zveřejněny. Jak jsem eh, říkal, jedná se o eh, určité veřejné kompetence a já požádám eh, radu o to, aby tyto výsledky zveřejnila. Mělo by to posílit a ujistit investory kteří, eh, a také by to mělo pomoci eh, s tím, jak se vypořádat s těmi dalšími problémy, které ještě eh, přetrvávají. Já věřím, že evropský systém bank je odolný, ale musíme ještě odhalit pro, nějaké další možné nedostatky. Také je důležité, aby zde byl mechanismus, který bude aktivován, když bude zapotřebí. A to je také národní odpovědností. Pokud bude zapotřebí zásahu, tak komise to přeskoumá v, do, eh, v, včas a také navrhne a podle všech eh, pravidel. Výsledky eh, nebo informace o tom, že, bude, že, bude, že budou zveřejněny ty výsledky těch zátěžových testů, bylo uvítáno G20 a mělo by to také posílit tento celý náš systém. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak vidíte, tak bojujeme na několika frontách. Dnes jsem vám představil návrh který byl učiněn poměrně nedávno a týká se ekonomické zprávy. Ale chci vás ujistit, že tento návrh je spojený i s dalším úsilím, kterým chceme dát více důvěry a více síly našemu, naší ekonomické situaci. Víme, že je dobré, aby zde bylo více ekonomické koordinace a myslím si, že to je také v zájmu všech občanů a také i je to v zájmu stability Evropské unie. A netýká se to pouze eurozóny, ale celé Evropské unie a je to navíc i v zájmu všech těch, kteří chtějí otevřené trhy, otevřenou, otevřenou ekonomiku a otevřenou společnost. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo, za váš přístup, za vaši spolupráci s Evropským parlamentem a končím tuto rozpravu. nadzoru Dalším bodem na pořadu jednání je společná